ze zasedání zpátku 24. dubna eh, byl rozdan. Máte k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak, v tom případě považujeme zápis za schválený. Pan kolega Blokland se hlásí, prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Oslava královny v Nizozemí je slavnost, která se odhrává každý eh, rok eh, v Oraňském království. Letos to ovšem eh, dopadlo jinak, dosud jsme se nespamatovali ze šoku a chceme vyjádřit naši soustrast pozůstalým. Chci vám poděkovat jménem holandské delegace, za nizozemské delegace za váš list. Děkuji mnohokrát, kolego Bloklandu. Milé kolegyně, kolegové, ve svém rozsudku z 30. dubna 2009 Soudní dvůr Evropských společenství eh, v právní záležitosti C393 lomeno 07 Italská republika, eh, Evropský parlament a C9 lomeno 08 Benjamino Donici, Evropský parlament rozhodl, cituji, rozhodnutí 2007 lomeno 2121 REG Evropského parlamentu ze 24. května 2007 k přeskoumání mandátu Benjamína Doničiho se prohlašuje za neplatné. Konec citátu.